od zelených návrhy na jmenování poslanců do parlamentních výborů, které budou zveřejněny eh, společně se zápisem z dnešní debaty. Pakliže nebudou podány žádné námitky do příslušného termínu, budou tyto nominace považovány za schválené.